Okay, let's, let's start. Uh, first be aware you can continue to speak uh, in... Eh, tak eh, zahajíme schůze. Eh, tak a mm, chtěl bych říct úvodem, že můžete hovořit ve svých vlastních jazycích. Máme plný režim jazykový. A poněvadž je nás tady málo, tak možná bychom se mohli tak jako bleskově eh, představit, že každý by řekl své jméno a z kterého parlamentu je. Já jsem Claude Terms, eh, jsem od roku 99 v Evropském parlamentu a zabývám se většinou tedy společným trhem energetickou činností. Zde můj místopředseda. Dobrý den. Já jsem z španělského kongresu a zasedám tam na výboru průmyslovém. Kose Castillo Palacio, senátor ze Španělska a e, předsedám Senátu e, výboru pro průmysl a výzkum. Takže my jsme spolupředsedové, to jenom opravuji. A možná bychom mohli začít zleva, kdybyste se mohl představit. Rain Willems z, z holandského senátu už tři roky a jsem zodpovědný za vývoj energetiky. Eh, a dříve, dříve jsem pracoval v Shell, pro společnost Shell. Eh, já jsem z Litvy a jsem z výboru pro životní prostředí. Já jsem Francesco Casoli z italského senátu, místo předseda eh, skupiny PDA a zasedám na průmyslovém výboru. Já jsem Roberto Totli. Já jsem z italské no, poslanecké sněmovny. Já jsem senátor Pluto, jsem eh, sekretár výboru pro životní prostředí eh, v Itálii. Senatore Salvatore Tomaselli. Senátor Salvatore, eh, výbor pro eh, průmysl v italském senátu. Yes. Uh, uh, Brita Thompson, z Evropského parlamentu za socialistickou skupinu. Zasedám na průmyslovém výboru a jsem z Dánska. Per Bolund, eh, ledamot för Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Eh, per Bolund, eh, člen švédské strany zelených ve švédském parlamentu a jsem na výboru pro průmysl a životní prostředí. Já jsem místo předseda eh, průmyslového výboru v parlamentu. Serge Páňan, místo předseda výboru pro eh, hospodářský rozvoj v, ve francouzském národním schromáždění. Bez, mikrof- bez mikrofonu. Bernadette Bozes, tajemnice výboru pro evropské záležitosti francouzského senátu, eh, bývalá europoslankyně byla jsem také zpravodajkou, respektive eh, vypracovala jsem stanovisko k vaší zprávě, když jsem zasedala v zemědělském výboru, pane předsedo. Moje jméno je Alena Gajdušková, jsem místo předsedkyně Senátu parlamentu České republiky a e, zabývám se evropskou agendou, Evropskou unii jako takovou. Eh, mein Name ist Rainer Wittmann. Já jsem Rainer Wittmann z rakouského parlamentu. Zasedám ve vědeckém výboru, výzkumném výboru, výboru pro životní prostředí, hospodářství a obranu. Eh, jsem pravicový liberál a Kristiane Puma za zelenou stranu v rakouském parlamentu a mám na zodpovědnost životní prostředí a energetiku. Takže jsou tady všichni? Ano, ještě se nepředstavili tady vzadu. Doru Leșe mă din eh, România. Dobrý den, se Leše, jsem zde za rumunský parlament, jsem členem Evropského výboru, průmyslového výboru a také místopředsedou eh, demokratických liberálů. Eh, Andis Kapus pārstāv Latvijas republikas saimu. Dobrý den, zastupuji Lotyšsko. Já jsem Anna Zalevská, polská poslankyně, zasedám ve výboru pro evropské záležitosti a zároveň se zabývám problematikou životního prostředí. Eh, Křišť, Křištof Skěvič, jsem poslanec Evropského parlamentu, člen eh, výboru pro životní prostředí. Okay, so basically we have, uh... Takže nyní máme asi jednu hodinu a možná ještě nejsme u konce s představováním. Парламента на България, казвам се Никола Белишки и съм член на Комисията по економическа политика, енергетика и туризъм. You have to push the red button. Andrew Doyle, member of the Irish Parliament. Um... Andrew Doyle, poslanec irského parlamentu. Zasedám ve výboru pro energetickou bezpečnost, ve výboru pro zemědělství a jsem také mluvčím své strany pro zemědělství a potraviny. Gerbiamas Kirkilas, Lietuvos Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys. Kirkeva z, z litevského parlamentu, zasedáme výboru pro evropské záležitosti. Takže jak jsem řekl, máme jednu hodinu času. Naším tématem je ekologie a energetika a myslím, že bychom se měli pokusit soustředit se na dvě záležitosti, které by se s tím měly souviset. A sice je to e, účinnost využívání energie a druhá věc obnovitelné zdroje energie. Měli bychom se snažit soustředit na takovou obecnou diskusi a možná na to, e, jak by takové energetické společenství pro Evropy mohlo přispět e, k účinnějšímu využívání energie, případně jak by toto mohlo přispět k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Pokud se týče hospodárného využití energie, máme takzvané acquis Communitaire, čili v evropské legislativě máme už spoustu legislativy, která se týká třeba minimálních standardů pro účinnost eh, domácích eh, zařízení, eh, automobilů. Dále máme značky, které klasifikují energetickou účinnost, dále máme energetickou účinnost budov a tak dále. Moje otázka by byla, v jakých oblastech podle vás by mohla energetické, mohlo energetické společenství na pomoci eh, zlepšování účinnosti využití energií. Já, když jsem se zabýval akademickými dokumenty, eh, tak tam se hodně hovořilo o zdanění energie. Eh, hodně se hovořilo o tom, že bychom měli mít společné zdanění energií. Či toto je jeden aspekt. Možná bychom se mohli pokusit prvních 10-15 minut pohovořit, podebatovat o účinnosti energie, což je vlastně významný zdroj energie v Evropě. A mohlo by nám to pomoci k tomu, abychom um, postoupili dál oproti tomu, co máme dnes. Ptám se tedy, kdo by se chtěl k tomuto aspektu vyjádřit. Prosím. Eh, mohu hovořit svým mateřským jazykem, nebo je tady povinná angličtina? Jaký jazyky tady jsou? Odpověď, my máme eh, tlumočení ze všech jazyků Evropské společenství. Dobře, Eh, Hospodářsko-sociálního výboru a moje otázka se týká zdanění eh, energie. Eh, pokud je formulováno obecně, tak samozřejmě vystává otázka konkurenceschopnosti Evropy a dopadu zvýšených cen energie na průmysly, které jsou intenzivní z energetického hlediska, je velkou spotřebu energie. A zde vidím problém, pokud budeme používat zdanění energie jako nástroj pro <coughs> pořízení financí, ale se to formulovali velmi obecně, můžeme to mít jako nástroj úspory energie, ale pokud k tomu dojde pouze v Evropě a nikoli v jiných státech světa, tak dostáváme naš, náš průmysl do nevýhodné pozice z konkurenčního hlediska. A podobně, jako to bylo v Kodani, tam vyvstala otázka, eh, kterou je možné řešit skutečně jenom celosvětově. Jinak, pokud eh, budeme využívat daně, zdanění energie eh, pouze za účelem vývoje nových technologií, tedy účelově, abychom podpořili vývoj eh, nízkouhlíkových technologií a financovali to, tak je to eh, stejně krátkodobé se stejným problémem, protože eh, znevýhodníme náš průmysl. Ale dlouhodobě to může mít dobrý účel. Pokud ostatní státy také budou muset využívat eh, nízkouhlíkové technologie. Potom v tom dlouhodobém horizontu to má alespoň pozitivní efekt, ale myslím, že to je velice mm, problematický a kritický nástroj. Eh, pokud můžu ještě něco říci, tak bych chtěl dodat, že náš eh, výbor, tedy Evropský hospodářský a sociální výbor, doporučil aby eh, v případě, že dojde ke zdanění eh, emisí CO2, tedy selektivní daně, mm, která nemá primárně zvýšit eh, účinnost, ale spíše snížit využívání energií, které jsou náročné na emise uhlíku. Pak v takovém případě, tak podobně jako u certifikátů na emise, emisních povolenek, by se to mělo využívat k vývoji nízkouhlíkových technologií a k financu, protože tyto technologie trpí nedostatkem financí. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji. Já tady mám několik dalších jmen na seznamu. Takže nyní eh, dostane slovo pan Poanio. Eh. A prosím, eh, pokud se chcete přihlásit do debaty, tak zvedněte ruce, sekretariát si vás zapíše. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, Od eh, samého eh, vzniku Evropských společenství se instituce Evropské unie eh, v rostoucí míře zabývají koordinací různých politik. A v současném kontextu je prioritou energetická politika a k těm strukturálním prvkům, na nichž musíme pracovat, abychom zajistili budoucnost našich firm a občanů Eh, tak eh, je třeba, abychom jako evropské instituce definovali zaměření naší eh, energetické politiky, abychom dosáhli tři cílů. Udržitelnost, competitiveness, čili konkurenceschopnost a zabezpečení zasobování energiemi. Je třeba, abychom v členských zemích pracovali na zefektivňování využívání energie, e, za snižování emisí CO2. Měli bychom zároveň snižovat svoji energetickou závislost. Důležité je například propojení sítí, pokud si máme zajistit přístup k energiím, zejména těm obnovitelným. rozšiřování podílů energií, eh, které budou nízkoemisní, jsou velice důležité. Toto jsou cíle, které jsme stanovili už v roce 2006 a které sledujeme i dále. My do roku 2020 chceme současný podíl obnovitelných zdrojů energie, který činí zhruba 7 zvýšit na 20 To je cíl závazný, Podařilo se zatím dosáhnout slušného pokroku, takže můžeme být optimističtí. V krátkodobém horizontu musíme zajistit to, aby fungovala koordinace, abychom měli flexibilitu v národních politikách a aby členské země upravovaly své politiky daným okolnostem. Abychom nastolili novou rovnováhu, je třeba, abychom podporovali zdroje energie, které jsou zaměřené a na čisté zdroje. A možná poslední bod. My bychom především chtěli eh, snižovat náklady na nízkoemisní energie a samozřejmě snižování energií, tedy emisí z energetiky, eh, to je důležitý cíl. Máme tady několik zdrojů, šest zdrojů. Je to eh, sluneční energie, větr, eh, větrná energie, CCS, chytré sítě a trvale udržitelná nukleární energetika. Toto bude předmětem investic do dalších let, do dalšího desetiletí. Všechny členské země a jejich vlády vyvíjejí značné úsilí v tom smyslu, aby se nákladově ty nové zdroje přibližovaly zdrojům tradičním. Jde tedy o snižování naší energetické stopy na životním prostředí. Čili toto jsou naše cíle a takové budou do roku 30 i do roku 50. Součástí toho je také samozřejmě boj proti změnám klimatu a k tomu musíme přispět také restrukturalizací eh, naší průmyslové základné. Musíme zajistit to, aby obnovitelné zdroje přispěly přiměřenou částí eh, spolu se snižováním energetické náročnosti. To je takový politický imperativ, eh, který bude podporovat pokrok. Pokrok technologický, tak abychom skutečně proměňovali svoji energetiku v duchu 21. Hmm. století také v zájmu příštích generací. Další řečník, pan Rossi z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že když diskutujeme o životním prostředí a energii, tak eh, musíme věnovat zvláštní eh, pozornost eh, danému tématu. Často slyším, že velká produkce energie znamená velké emise CO2. A musíme si uvědomit, že nejnebezpečnější látky, které jsou jsou dioxidy a často se jedná o těžké kovy a často jsou e, karcinogenní a jsou to mutogeny a, jak jsem již řekl, karcinogenní. To znamená, že tyto látky mají velice závažné e, dopady na budoucí generace. A nehovoříme, nebo neměli bychom hovořit pouze o e, CO2, protože celý problém je mnohem složitější a my musíme se snažit Eh, financovat základní výzkum, protože soukromá firma pouze velice obtížně bude moci financovat základní výzkum. Firma musí co nejrychleji eh, mít ekonomický zisk, protože oni musí vyrábět. Ale výzkumníci v kterých jsou soukromé firmy, to musí pracovat velmi rychle. Naproti tomu základní výzkum musí studovat budoucnost, musí se zaměřit na budoucnost, na nové systémy spalování, likvidace, na eh, nová paliva, nové zdroje energie a eh, nejsou povinni dávat okamžité odpovědi, na rozdíl od soukromých výzkumníků. A proto tedy veřejnost musí investovat a veřejnost to je dnes pokladna Evropské unie. A to je tedy můj požadavek. Investujme do základního výzkumu a přestaňme hovořit pouze o CO2 a začněme hovořit o znečišťujících prostředcích a látkách. Protože eh, největší eh, znečištění eh, nebo největší znečišťovatele v Evropě mají za účel produkovat energii. A my bychom se tedy měli alespoň přiblížit společné evropské energetické politice. Stačí mít na mysli smlouvu eh, s bývalým sovětským svazem. Eh, omlouvám se. Takže když jsem hovořil o tom, že eh, jednáme s 27 zeměmi, ale pouze s jednou zemí, tak samozřejmě, když jednáme jako 27 zemí jako jeden celek, tak jsme schopni vyjednat výhodnější ceny. A byly by, mm, bylo by zapotřebí také investovat do stavebnictví ve prospěch životního prostředí, aby systémy v jednotlivých členských státech byly co nejpodobnější. Děkuji. Nyní pan Simenas, pan Kapoc a pan Poaňo. Poprosím vás, abyste se pokusili propojit otázku energetické úspornosti, obnovitelných zdrojů energie a nové smlouvy, tak abychom hovořili přímo k tématu dnešní schůze. Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád zmínil o našich prioritách. Nejprve o prioritě, kterou se stanovilo EU a také OSN, a totiž jde o trvale udržitelný rozvoj. Energetika samozřejmě je jedním z klíčových faktorů u trvale udržitelného rozvoje. Další věc, kterou bych rád řekl, je, že když hovoříme o přenosové síti, o infrastruktuře, Měli bychom mít na paměti, že abychom využili plný potenciál obnovitelných zdrojů energie, potřebujeme proto vhodnou infrastrukturu a logistiku. To je nesmírně důležité. Rozvíjet tedy um, logistické zázemí pro využívání biomasy v Evropské unii. Potřebujeme také inteligentní přenosové sítě, to je třeba vyvíjet. Často se totiž potenciál obnovitelných zdrojů nevyužívá právě proto, že chybí příslušná infrastruktura. Já se domnívám, že si musíme uvědomovat význam těchto věcí také, když se bavíme o nových finančních výhledech pro léta 2014 až 2020. Dále otázka zdanění a představa, že daně mohou bránit konkurenci. Podívejme se na příklad Švédska. Švédsko, jak všichni víme, je země s vysokými daněmi, ale zároveň je Švédsko celosvětovým lídrem v energetice. A proto se těším na to, co zazní od švédských kolegů. A konečně jedna z věcí, kterou bychom se dnes také měli pokusit projednat, co možná v úplnosti, je místo, které budou zaujímat obnovitelné zdroje energie v celé té hierarchii je třeba jejich místo jasně nadefinovat. Myslím, že s tím máme už celou řadu zkušeností. Nestojíme na začátku, máme už nastaveny cíle pro rok 2020. Uvědomujeme si význam obnovitelných zdrojů energie a je třeba nyní zajistit, aby zaujímali prioritní místo v energetické politice. Předseda, děkuji, děkuji za stručnost a není pan Kapot, Kapost. Dobrý den, dámy a pánové. Já se zastupuji Lotyšský parlament, výbor pro evropské záležitosti a jsem rovněž místopředsedou podvýboru pro energetiku. Pokud je o směrnici obnovitelných zdrojích energie, provádění této směrnice se bude mnoho úsilí ze strany členských zemí, včetně Lotyšska ten 20% cíl je třeba dodržet a abychom těchto cílů dosáhli, budeme potřebovat modernější, energeticky úspornější energetiku. Zde je důležitá také role vědy, výzkumu. To se týká oblasti využívání obnovitelných strojů energie. Krize vnesla určité korekce do celé řady oblastí, včetně obnovitelných zdrojů energií. Eh, banky zvýšily úrokové sazby pro podnikatelskou sféru. A podniky už nejsou ochotné na sebe tolik brát riziko, protože nemohou své úvěry dost dobře zajišťovat, ne tak snadno jako dříve. V takovém podnikatelském prostředí je obtížnější dosahovat podnikatelských cílů. Myslím si, že komise by se měla více zamýšlet nad efektivními kroky, jak podpořit členské země v dosažení stanovených cílů. Potřebujeme více cukříku než byče, který situaci komplikuje. A chci také zdůraznit roli monitorování. Komise musí sledovat vývoj situace, tak aby zajistila, že do konce tohoto roku vlády členských zemí přijmou, respektive budou tedy transponovat směrnici. Komise nemůže jen tak čekat se založenýma rukama a teprve pokud členské země cíle nesplní, eh, případně uvalit nějaké sankce. Chci poděkovat Evropskému parlamentu a španělským přátelům za uspořádání této akce a chci navázat na pana senátora Rossiho, který hovořil o cenách energií v členských zemích, o tom, že by ty ceny měly být stejné. Já se domnívám, že než bychom k tomu přistoupili, museli bychom se zamyslet nad tím, jaké jsou příjmy v různých členských zemích. To by musely i příjmy být všude stejné, nebo kupní síla stejná, pokud by ceny energie měly být stejné ve všech členských zemích. Děkuji a nyní pan Poňo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že jsme nedávno ve Francii přijali legislativu po té tzv. Grenelle jsme přijali Grenelle 1, kde jsme nastavili cíly, přijali jsme těch 3x20 a také ještě o něco více, eh, energetický balíček a máme také eh, paritní výbor a přijeli jsme novou legislativu, která nás vybavuje konkrétními prostředky, nástroji a zacháníme eh, o něco dále také, pokud je o špičku v síti, tedy, která se obtížně, obtížně zvládá. Pokud je o zdanění, Myslím si, že je to proveditelné v některých oblastech, pokud je o zdanění na hranicích například, ale jinde máme svoji legislativu, například u budov máme povinnost nákupu eh, určitých typů energie, také máme energetické certifikáty pro dodavatele eh, elektřiny a dále eh, certifikáty energetické úspornosti, energetické účinnosti či výkonu. Já si myslím, že ta fiskální opatření musí být velice dobře zacílena. Nemá smysl je zbytečně množit. Pokud jde o celkově evropskou energetickou politiku, už to zaznělo v plénu, domníváme se, že by bylo velice obtížné jít směrem nové eh, smlouvy eh, pro společenství a myslím si, že je možné usnadňovat spolupráci. A pokud jde o energetiku. Domnívám se, že ta podpora eh, musí jít primárně samozřejmě do sítí a do vzájemného propojení, ale také do výzkumu. Protože výzkum běží, máme výzkumná střediska v různých zemích, ale je třeba vzájemně skoordinovat. A je třeba také pomoci podnikům. Ve Francii už jsme v této věci spustili určitou iniciativu, jak patrně víte. A pokud je o energii eh, větru a také um, offshore, energii moře. To jsou oblasti, kde ještě můžeme investovat do vývoje a také u fotovoltaických článků, do polymerů a tak dále. Tady je třeba vyvinout nové technologie, samozřejmě také elektromobily, ale je třeba se zabývat rovněž otázkou využívání vodíku, protože pokud jsme v Evropě silní, jak chceme být silní, musíme eh, postupovat jaksi ve srovnání s jinými kontinenty. Dále jádro, jednak eh, štěpení nové generace, ale také fúze. Domnívám se, že toto všechno jsou technologie, na jejichž vývoji a dalším rozvoji můžeme v Evropě pracovat. Eh, dále využívání energií s nízkými emisemi uhlíku. Usilujeme o energetický mix, a spolupráce se zeměmi, které mají svoji konkrétní politiku v této věci, tak tyto země je možné eh, navzájem eh, propojit, když třeba nemají úplně stejnou vizi pro, pro jádro a podobně. Je pravda, že tady jsou určité rozdíly, ale všem nám záleží na určitém typu rozvoje energetiky. Děkuji a nyní paní Tomsenová a potom předám slovo svému spolupředsedovi. Děkuji. Říká paní Tomsona, nevím, zda s tebou, Klode, úplně souhlasím eh, na tom přístupu, kdy by se řeklo, že energetické pardon, obnovitelné zdroje energie třeba propojit s problematikou klimatických změn. Já se domnívám, že obnovitelné zdroje velice úzce souvisí s energetickou bezpečností se zajišťováním dodávek energií. A původně, když jsme v parlamentu evropském začali hovořit o závazných cílích pro energetiku, souviselo to především s energetickou krizí v lednu 2006, tedy s tou eh, krizí plynu, dodávek plynu krizi mezi Ruskem a Ukrajinou. No, takže obnovitelné zdroje energie je třeba vnímat také jako eh, součást eh, zajišťování dodávek energií, energetické bezpečnosti. A Částečné řešení v této věci samozřejmě představuje i energetická úspornost. Já sama pocházím ze země, kde dnes díky obrovským investicím, které byly zrealizovány v 90. letech, jsem z Dánska a dnes 22 elektřiny pochází z větru. Já si myslím, že to je důležitá zkušenost, o kterou se s vámi můžeme podělit. Ale už 8. ledna 2007, když Barroso představil první návrh komise pro plán v oblasti obnovitelných zdrojů energie, uvedl, že Evropa musí být celosvětovým lídrem že by měla být iniciátorem v této věci ve světě. A týkalo se to klimatických změn a obnovitelných zdrojů energie. Já si myslím, že my jsme eh, nebyli tak úplně lídrem v Kodani a doufám, že se nám do budoucna bude dařit více spolupracovat s ostatními. Eh, problém je v tom, že ne všechny členské země vnímají toto jako prioritu. Pan Buzek dnes říkal, že bychom měli společně organizovat nákupy energií od Ruska a podobně. Já si myslím, že ne všechny členské země by preferovaly tuto cestu, raději eh, to budou vést dále bilaterálně. Já jsem právě navštívila Kazachstán. Kazachstán dodává ropu do některých evropských zemí na základě bilaterální spolupráce. A jak zaznělo od španělského kolegy, důležité je mít nastavenou určitou osu, protože pokud obnovitelná energie, obnovitelné zdroje energie nemají prioritu a pokud nebude zajištěn přístup k síti, tak nenaplníme ten závazný cíl pro rok 2020. Pokud jde o podniky a ručení za úvěry, eh, Merkelová rozhodla společně s Barosem a parlamentem a později, Baros, eh, později Sarkozym o závazném cíli ehm, to znamená, je to jasný signál pro podniky, je zde závazný cíl v Evropě poprvé v historii v oblasti energetiky. Já si myslím, že to je jasný signál pro průmysl. A nyní se v parlamentu zabýváme finanční a hospodářskou krizí. První v celé řadě zpráv vypadala tak, že došlo k dohodě, že pokud máme překonat hospodářskou krizi, musíme zrealizovat velké investice do obnovitelných zdrojů energií. A musíme se ujmout té vedoucí pozice, o které hovořil Barroso už před třemi lety. Tedy měli bychom být iniciátorem celosvětově v této oblasti. Děkuji. Děkuji a předávám slovo panu Williamsovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl možnost Eh, vést eh, za eh, holandskou vládu v letech 2006 a 2007 speciální skupinu, která se zabývala budoucností energetiky. My jsme tedy vycházeli z toho, že máme po celém světě řadu problémů a další věc je tedy, že se tomu dá posuzovat určitými parametry. A sice energie, jaká je kde ve světě k dispozici, eh, dále otázka dialogu mezi severem a jihem a pak je tady otázka klimatická. A jsou to vlastně oblasti, které se dají vystihnout jedním parametrem a sice to je eh, účinnost a snižování emisí. Je to určitě cíl pro Evropskou unii. A holandská vláda chce spořit energii, energií, eh, pracovat na obnovitelných alternativních zdrojích energie a za třetí fosilní paliva, eh, kterých máme na další 50-80 let a využívání jich eh, způsobem, kde, který bude produkovat méně emisí. Když se podíváme na současnou evropskou politiku do roku 2020, to znamená snižování o 20%, tak eh, tento cíl není jednoduchý. A součástí problému je to, že to byl cíl spíše, cilit, eh, spíše politický, eh, spíše než že by se opíral o názory odborníků, kteří mají e, zkušenosti s přechody, s technologickými přechody. E, podle mého názoru taková to, takový to přechod na jiný, e, jinou energetiky, energetiku, to trvá tak dvě, tři parlamentní období, čili spíše bychom se měli dívat na rok 2050 než 2020. Čili mm, je důležité, abychom měli dlouhodobý plán a abychom zajistili, že v tomto plánu eh, se budeme zabývat věcmi, které je možné docílit dnes eh, za pomocí současných technologií a to není málo, čeho se takto dá dosáhnout. A potom eh, nové technologie a kolik toho bude stát. Další důležitý prvek je zajistit to, aby průmyslová odvětví, která eh, fungují globálně, aby nebyla příliš znevýhodňována, příliš trestána a aby nebyla snižována jejich globální konkurenceschopnost. Čili toto by mohl být docela dobrý, rozumný eh, rámec pro tranzit, eh, pro přechod na jinou, jiný způsob energetiky v Evropě. Děkuji vám. A děkuji za velice zajímavé příspěvky kolegům. Já bych eh, chtěl se vrátit k otázce eh, pana předsedy, to znamená eh, zvyšování efektivního využívání energie. A já si myslím, že toto je velice důležité, vede to k trvalé udržitelnosti energetiky a myslím, že často se to opomíjí. Eh, mnohé členské země v Evropě mají řadu možností, jak ušetřit energii, využívat ji prostě méně. A jedním z cílů by mohlo být to, aby právě energetické úspory se staly závazným cílem. To by mělo být podobně, eh, podobně závazné, jako jsou cíle, které jsou závazné pro redukci eh, CO2 a emisí a tak dále. A já si myslím, že eh, de facto Eh, úspory energií, eh, že to je dosažitelnější snáze než třeba přechod na jiné druhy energií, takzvané obnovitelné druhy energií. Eh, pokud se týče zdanění, my tady bychom mohli mít v Evropě společné minimální zdanění emisí CO2 a to by zvyšovalo eh, tlak na úspory a na přechod k obnovitelným zdrojům energii. Čili my jsme pro takové zdanění. Eh, třeba ve Švédsku my používáme dlouhodobá opatření na snižování emisí CO2. My jsme od roku 1990 hm, svůj uhlíkový footprint eh, snížili zhruba o 12 a eh, v nedávném období se nám podařilo eh, například také uzavřít dvě atomové elektrárny, takže my skutečně eh, můžeme, nebo jsme takovým příkladem, že je možné stanovovat si náročné energetické cíle a přitom nesnižovat životní úroveň. A myslíme si, že na evropské úrovni by to bylo možné, že současně by bylo možné dosahovat růstu a zároveň eh, dosahovat energetických cílů. Neměli bychom se toho bát. Děkuji. Děkuji, pane Bolne. Anna Zalewska. A paní Anna Zalewska nyní. Vítám. těším se bardzo, že jsem tady s e, Państwem postaram się nie powtarzać. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem nesmírně ráda, že se mohu účastnit tohoto zasedání a pokusím se neopakovat, co již zaznělo. Ráda bych začala balíčkem pro klima a energetiku, energetickou bezpečnost. To jsou evidentní témata, děláme to sami pro sebe a pro svoje děti. Ale často v rámci disciplíny a odpovědnosti zapomínáme, že kromě myšlenek, které jsou naprosto správné, jsou zde občané Eh, z různých zemí, ze zemí, které byly více zasaženy krizí, ze zemí, které vstoupily pozdě do EU a také občané zemí bohatých. A ve svých diskusích bychom měli pamatovat na to, co je ten výsledek, to znamená cena energie. Předseda Evropského parlamentu, pan Buzek, také uvedl, že bychom měli eh, že bychom se měli postarat o to, eh, aby ceny energií eh, příliš nešplhaly. Ale někdy je v tom určitý rozpor naplňováním svých myšlenek, snů, aspirací. Někdy jdeme proti tomu, co dokáže přijmout občan. Dám vám dva příklady. Za prvé, to dnes také zaznělo, nestačí jenom reprodukovat, eh, pardon, někdy není možné, aby jedna země přebírala určitý model od jiné. Někdo zmiňoval využívání energie větru, která je příznačná pro určitou zemi, ale například v mé zemi příliš nefouká. Energie slunce a větru patří mezi ty nejdražší zdroje energie a někdo to pak musí zaplatit. Což neznamená, že bychom se vůbec neměli pouštět touto cestou, ale neměli bychom se ji pouštět bezmyšlenkovitě, protože v případě Polsku, Polska by to mohlo vést k sociálnímu konfliktu. Také v Berlíně byly v nedávné době demonstrace. A druhý příklad, v červenci budete v Evropském parlamentu hlasovat o směrnici o dosti drastickém omezení emisí oxidu síry, prašných částic, prachových částic, jde o emise průmyslových podniků. Pro moji zemi to bude úplná katastrofa pro řadu podniků, které si prostě nebudou moci dovolit nová zařízení. Co tedy můžeme očekávat, že elektrárny či elektrárenské podniky budou delokalizovat výboru, eh, výrobu do zemí, kde mohou emitovat zcela neomezeně. Obávám se tedy, že tato směrnice vlastně sice možná omezí emisi těch uvedených eh, tady oxidů oxidu síry a prachových částic, ale mohou se zase zvýšit eh, emise CO2. Já si myslím, že je vždy pamatovat na celkově vyvážené řešení. A ještě jednou bych ráda uvedla, že bychom se měli dobře starat o své výzkumné pracovníky, respektive měli bychom se vždy dívat, kým jsou placeni, pokud produkují nějaké studie. Děkuji a další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě upozornit na napětí mezi e, jadernou energií a obnovitelnými zdroji energie. Máme někdy dojem, že když hovoříme o obnovitelných zdrojích energií, tak e, máme dojem, že to znamená mluvit pro jadernou energii, ale není to tak. My víme, jak může hospodářství růst a my víme ale také, že tato energie je jednak nebezpečná a že vytváří závislost. A já se proto domnívám, že bychom měli diskutovat na evropské úrovni o konkrétních programech. A když existují dobré přístupy v Evropě. Například eh, eh, směrnice o budovách, která přispívá k eh, úsporám energie. To znamená, energie, která není spotřebována, tak se potom uspoří. A v souvislosti tedy se směrnicí o budovách máme v Rakousku mini program, a ministr financí řekl, že příjmy jsou, jedno, jsou vlastně vyšší než výdaje. To znamená, eh, my uspoříme eh, na příspěvcích na eh, nezaměstnanost a uspoříme energii. A já bych také chtěl vyjádřit kritiku, protože velká část Eh, pochází z rozvojov, energie pochází z rozvojových zemí, kde je využívána práce dětí a já se ptám, může eh, to být cena za eh, to, že možná ušetříme 1% elektřiny a nemohli bychom ušetřit tu energii jiným způsobem. A další bod. Výzkum je důležitý a my potřebujeme také finance na výzkumy a my máme, je mnoho zemí, stejně jako Rakousko, které jsou proti jaderné energii. A já bych byl proto, abychom eh, ty finance v budoucnosti investovali do obnovitelných zdrojů energií a vyjádřili signál, aby ten signál vyjádřila také komise a předsednictvo, aby došlo k realizaci těchto signálů že ty naše cíle v obnovitelných zdrojích energie jsou realizovatelné, reálné a musíme investovat do budoucnosti. rupa, jaderná energie, to jsou nebezpečné zdroje energie a ještě nás činí závislými na zahraničí. A proto si myslím, že smlouva o obnovitelných zdrojích v energii by byl dobrým přístupem a silným impulsem. A aby to nebylo, ehm, nechtěl bych automaticky hovořit proti jaderné energii, ale chtěl bych najít společné řešení a dodat odvahu eh, k přístupům pro obnovitelné zdroje energie a potřebujeme tedy plán pro obnovitelné zdroje energií a proto, jaké energie chceme mít v jaké době a kdy je můžeme použít. Děkuji. Muchas gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra Mr. Tiskiewicz. Děkuji a nyní pan Krištof Tiskevič z Polska. Děkuji. Vážený eh, pane předsedo, spolupředsedo, pan Turmeš na jednom ze setkání zmiňoval oblast nakládání s odpady. To je moje oblast zájmu, eh, jak získat, získávat z odpadu zpět energii. Nebudu zacházet do podrobností, ale možná změním i jednu konkrétní záležitost. V Polsku se bude brzy přijímat rozhodnutí ohledně Eh, nových spaloven, které umožní spalovat odpad eh, a budou produkovat energie ve formě tepla. Samozřejmě jsou zde ještě některé problémy, které s tím souvisejí. Například otázka spolufinancování v první fázi třídění odpadu, či protože některé Eh, některé eh, produkty, se kterými se nachází jako s odpadem, eh, zachází jako s odpadem, by být recyklovány. A může se z toho získávat forma plastu, která může být využívána jako tekuté palivo. Vím, že toto již existuje v některých členských zemích. Dále získávání energie formou tepla, při spalování odpadu tady jde o spolufinancování spaloven, které by to dokázaly. To, o tom bude to první rozhodnutí a potom nastává rozhodnutí, jak konkrétně nastavit ten technologický proces. A v každém případě je důležitá hierarchie priorit. Děkuji. A nyní pan Andrew Doyle. Děkuji, pane spolupředsedo. Já bych asi souhlasil s tím, že tato pracovní skupina je věnována energetické bezpečnosti obnovitelné zdroje, eh, pokud tady pomáhají zároveň snížit emise, tak to je vlastně, tak to slouží dvojímu účelu. Je třeba se vrátit k základům, zajistit tady potraviny, energie, energie, mír. Já si myslím, že energie je zrovna tak důležitou složkou udržování míru jako zajištění potravin pro obyvatele. A vzhledem k tomu, že EU se stává ze 27 národů které jsou jen málo vybaveny tradičními fosilními zdroji energie, je zhruba už na čase s tím, jak fosilní zdroje energie začínají být velice drahé, protože začínají být vzácné, tak až se najednou rozhledeme a zpamatujeme, tak už bude příliš pozdě. Musíme se již nyní zabývat metodami a pobídkami pro to, abychom podpořili co nejefektivnější způsoby využívání obnovitelných zdrojů energie, kde důležitou přidanou hodnotou je i to, že se snižují emise CO2 uhlíková stopa. Vezměme si například mikrovýrobu elektřiny. Zatím to není um, ekonomicky výhodné, alespoň ne v Irsku a zatím to nemůže být eh, výrazný dopad na straně eh, dodávek energií. V Brazílii například se pěstuje třtěna, cukrová třtěna, ale potom, když se to globálně udělá ta bilance, tak se nedochází k žádné úspoře. Takže já si myslím, že to je velká výzva a Celkově máme vlastně tři primární zdroje energie a potravin. Jsou to plodiny, stroje, pardon, stromy a zvířata. A můžeme zavádět technologie, které ve všech případech mohou chránit stromy, které vlastně sekvestrují uhlík, dále zároveň jde o surovinu pro průmysl, a vzniká z toho odpad, který také může být využíván jako palivo. Nákladově efektivně stejně můžeme u druhé generace biopaliv eh, využívat eh, energetické plodiny a Dále kolega z Polska tady zmiňoval zpracování odpadu, jako je například eh, odpad z jatek nebo tráva a podobně. Pokud všechno toto využijeme a propojíme, tak můžeme dosáhnout velkých věcí. Já zasedám ve výboru, který se nazývá Výbor pro energetiku, klimatické změny, energetickou bezpečnost a myslím si, že primárním cílem, pokud chceme udržet mír a stabilitu, musí být energetická bezpečnost a určitě zároveň tím můžeme naplňovat i cíle v oblasti klimatických změn. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Pan Kasoli. Eh, Dobrý den. Zastupuji velký národ, složitý národ 45 milionů Italů. A eh, činíme velice složitá politická rozhodnutí právě v oblasti energetiky. Ale zažíváme určitý paradox, energetický paradox, protože máme problémy na hospodářské úrovni a s některými eh, eh, alternativními zdroji, například jako je solární energie, protože nemá bez podpory vlády, bez podpory státu, nemají eh, firmy vůbec možnost tyto zdroje energie realizovat ani občanem. je zde velký podpor ze strany veřejnosti proti instalaci eh, těchto větrných parků a také solárních parků. Znamená, veřejnost je proti a to je pro nás tedy velice eh, složitá situace, abychom mohli vůbec zahájit eh, a realizovat tento typ energie. Současně to, co zažíváme z dlouhodobého hlediska, je, že jsme si uvědomili, že je zde určitý odpor eh, vůči některým látkám, které jsou používány v solárních parcích. Eh, mám na mysli eh, kadmium a nikl, který velice často se vyskytuje v solárních panelech nové generace. A ehm, jak vidíme, tak jejich likvidace bude v následujících deseti letech velice komplikovaná. Já jsem s velkým překvapením vyslechl zprávu našeho švédského kolegy, které, kde ve Švédsku se podařilo dosáhnout dobré rovnováhy eh, v sociální oblasti a eh, průmyslové oblasti a energetické oblasti a to eh, je podle mě cesta, kterou musíme všichni následovat. Přestože my musíme zde jasně říci, že potřebujeme objektivní kritérium, pokud jde o posuzování emisí CO2. Nesmíme zapomenout, že ehm, Itálie se 45 miliony ehm, musí ehm, pracovat eh, s ukazatelem CO2 emisí na hlavu. A eh, druhá věc, o které bych chtěla hovořit, velice stručně, je skutečnost, že Mm, tato rozhodnutí pro nás budou politicky velice eh, důležité a je důležité, abychom tato rozhodnutí sdíleli s všemi zeměmi ve světě, eh, protože jestliže se zaměříme na tyto obnovitelné energie, zdroje energie, tak je důležité, abychom eh, toto rozhodnutí sdíleli také se zbytkem světové populace, abychom právě umožnili Evropě udržet si tento politický primát a být na politické úrovni první, kteří přesvědčí ostatní, aby se vydali tímto směrem. A abychom eh, vsadili na tuto energetickou eh, politiku a nedo, aby nedošlo k tomu, že náklady budou tak vysoké, že to znemožní konkurenceschopnost našeho průmyslu. A abychom tedy mohli dosáhnout eh, ekologické výhodnosti nikoliv na úkor ekonomiky señor presidente. Mi cuestión es quizá una cuestión previa, no sé si encaja del todo. Eh, nevím, jestli toto eh, souvisí s diskusí, s tou aktuální diskuzí, eh, která tady právě probíhá, ale potřebujeme evropskou energetickou politiku, to je jasné, tomu rozumím. A je to také otázka účinnosti Eh, politika 2020, eh, eh, obnovitelné energie v Evropě, inteligentnější Evropy, energie, pardon. A na jihu je solární energie, na severu je vítr. To znamená, že potřebujeme efektivnější politiku, ale co státy z dlouhodobého hlediska Mm, si musíme uvědomit, že každý stát eh, eh, má ten cíl 2020, ale to, co je efektivní na eh, evropské úrovni, nemusí být efektivní na národní úrovni. A to je ten problém efektivnosti realizace cílu 2020 u obnovitelných zdrojů je problematický na individuální úrovni. Státy Eh, jednají podle svých vlastních zájmů. Eh, například v diskuzích o jaderné elektrii, energii, zda ano nebo ne. Eh, potom multinacionální společnosti v oblasti energetiky lobují v jednotlivých státech. Jsou zde, je zde mnoho dalších faktorů, propojenost. A Otázka v energetiky je tímto komplikována. Nemyslím si, že státy by byly ochotné k této provázanosti pokud eh, nedojde k realizaci evropské elektrické sítě. Eh, řekněme, že různé energetické politiky jednotlivých států měly určitou logiku v energetické politice, ale já si, to, já si nemyslím, že je možná jednotná politika. Myslím si, že ty reality jednotlivých států jsou velice rozdílné a podle mne není možné evropské politické rozhodnutí které by potom eh, členské státy realizovaly. Musíme zachovat demokracii. Musíme eh, umožnit koordinaci a dohodu. A domnívám se, že pokud nepůjdeme toto cestou, tak uděláme chybu. A když hovoříme o obnovitelných energiích, tak je to samozřejmě výborná věc, ale musíme si uvědomit, že jsou zde problémy. Za se musíme Ehm, zaměřit na politickou realizaci a na ehm, realizaci společné evropské politiky, energetické politiky. Děkuji. Äh, Děkuji, pane předsedo. Äh, já souhlasím s tím, že energetická bezpečnost äh, nemusí být rozporuplná. Je smysluplné, abychom to, o tom diskutovali společně. Například v Rakousku se často ta diskuze odděluje, ty dvě témata, a řešení je, že když um, hovoříme o energetické bezpečnosti, tak um, máme velké investice a vůbec se nezabýváme již klimatickými změnami. A já se domnívám, že diskuze o klimatu je tím naléhavějším problémem, uh, protože věda nám ukazuje, že musíme snížit emise globálně, emise CO2, abychom zastavili klimatické změny. Máme zde ta čísla 2080 do roku 2050. A odpověď potom musí být, e, musíme přestoupit na obnovitelné energie, abychom vůbec ten cíl splnili. A já si myslím, že EU e musí mít roli průkopníka, musí se této role ujmout. Protože kdo jiný by to měl být? Eh, máme k tomu technologie, eh, zapříčinujeme emise CO2. A myslím, že tato nám může přinést také velké výhody. Eh, nemáme všichni stejné zdroje a myslím si, že nestačí se podívat pouze na jednotlivé národy, ale musíme jít také do jednotlivých regionů. A příspěvkem této politiky by podle mě mělo být nastavení rámcových podmínek i pro jadernou energii. Funguje pouze tam, kde je podporovaná státem. A také pokud jde o externí náklady, když se podíváme na ropnou katastrofu v Mexickém, golf, v Mexickém zálivu, tak to jsou obrovské škody. A myslím si, že potom ta situace obnovitelných zdrojů energie nevypadá už vůbec tak špatně cíl 2020. Eh, Rakousko eh, plní eh, tyto cíle. Nejsme na tom tak dobře jako Švédsko, ale ukázali jsme, že přestup na obnovitelné zdroje energie je možný a pomůže to také zaměstnanosti a pomůže nám to vyřešit také jiné krize. Dalším úkolem, který vidím pro země jako je Rakousko, jsou přenosy energii, eh, technologií do jiných zemí, abychom umožnili eh, všem zemím stejné eh, šance pro obnovitelné zdroje energií. A chtěli bychom také pozbudit k systémovým změnám. Nemusí jít vždy o centrální řešení, ale také o decentralizovaná řešení. A proto si myslím, že společná smlouva je bezpodmínečně nutná s prioritou obnovitelných energií. Děkuji. vám, paní Brunner. A tak ještě jeden řečník dostane slovo. A jinak chtěl by se ještě někdo přihlásit, pokud ne? Pan Tomasely? A continuación tiene la palabra Mr. Flutero. Nyní pan Flutelo. Ehm, pár stručných připomínek. Sdílím naprosto eh, názor, že je důležité mít společnou energetickou politiku, to znamená úsilí, které děláme tímto směrem, tak eh, je mimořádně důležité. Jaké jsou ale důvody? A proč je to tak důležité? Ty důvody se liší podle ehm, toho, z jakého prostředí pocházíme. Jednak zde je konkurenceschopnost a nezávislost. Já si myslím, že evropští občané si eh, zcela neuvědomují, jak je mimořádně důležité ze strategického hlediska být energeticky nezávislí. Všichni jsme totiž přesvědčeni a jsme si jisti a jsme klidní, že eh, kdykoliv, kterýkoliv den zapneme nějaký elektrospotřebič, tak eh, budeme prostě mít elektrickou energii. A že budeme mít palivo na pumpě. A evropští občané jako celek podle mne si neuvědomují strategický význam eh, energetické nezávislosti. A to je důvod, proč je nezbytně nutné mít společnou energetickou politiku a nesmíme ji oddělit od prvku konkurenceschopnosti. A proto je vhodné investovat do obnovitelných zdrojů energie, aniž bychom ztratili e, zmysly, e, nebo aniž bychom zapomínali na e, tu ekonomickou část, na konkurenceschopnost. Ehm, máme zde rozdíl mezi udržitelností energie a ehm, někdo se zaměřuje na kvalitu vzduchu, na emise CO2. Já patřím k té druhé kategorii. Já bych eh, doporučoval, abychom příliš ehm, abychom příliš nezdůrazňovali eh, klimatické změny proto, abychom si ospravedlnili energetickou politiku, protože kdyby se mělo někdy stát, že lidský vliv eh, na klimatické změny není tak velký, jak jsme si mysleli, pak evropští občané by ztratili důvěru v evropské instituce. A proto je podle mě mnohem rozumnější a mnohem konkrétnější eh, zastávat eh, názor nebo přístup udržitelnosti. To znamená, že chceme snížit znečišťující látky, sní, chceme zniči, snížit a omezit prachové částice, eh, látky, které způsobují smrt eh, mnoha občanů eh, podle Světové zdravotnické organizace, kde to je 100 tisíc lidí ročně. To znamená, z procentního hlediska ten dopad na Evropskou, v Evropské unii je, je mnohem menší než ve světě. A například, když to porovnáme s kvalitou vzduchu, se znečištěním, které způsobují emise ve vzduchu a to potom výrazně ovlivňuje zdraví občanů. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Tomsenová. Ano, já bych nám ráda něco připojila o energetické úspornosti. Uh, Inspiroval mě k tomu polský kolega. Já znám Polsko dosti dobře, částečně mám v této zemi své kořeny. Ale k čemu došlo v Evropské unii, když vstoupila desítka nových členských zemí v roce 2004, bylo, že jsme se nově zaměřili na také dálkové vytápění, které je dosti rozšířené v nových členských zemích. Dálkové vytápění je vynikajícím nástrojem v oblasti energetické úspornosti. V Kodani, kde žiji, eh, dostávám veškeré teplo z ústřední teplárny, která, eh, která spaluje kuchyňský odpad. A takto se produkuje teplo. Vytápění eh, spotřebává více jak 40 energie a s poměrně malými investicemi se v oblasti vytápění eh, i v zemi, jako je Polsko, dá eh, velký, dosáhnout velkých úspor. Samozřejmě je třeba eh, vychovávat spotřebitele tak, aby ne, netopil příliš mnoho, je třeba také individualizovat vytápění a potom se určitě sníží výdaje na vytápění. Děkuji a nyní má slovo pan Tomasely. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, eh, kterou bych eh, položila v tento okamžik. Potřebujeme, v Evropě potřebujeme eh, produkovat více energie, než produkujeme nyní. A je to stejná otázka, kterou si mnozí kladou v Itálii. Je to tak? Já si myslím, že ne. Nemyslím si, že bychom potřebovali produkovat více energie. Myslím si, že v porovnání s předchozími eh, roky jsme na tom eh, mnohem lépe. Eh, je zde pokles. Nevím, jestli to je vlivem hospodářské krize, který má dopad také na energetický sektor. A má to také vliv na životní styl, na spotřebu a na aktivity související se spotřebou energie ale už určitou eh, dobu se začíná prosazovat eh, téma energetické účinnosti a energetických úspor. A proto tedy kladu otázku, potřebujeme produkovat více energie, nebo eh, potřebujeme produkovat stejné množství energie, ale musíme reagovat na jiné otázky, to znamená, jak zajistit Eh, zabezpečení dodávek v celé Evropě a v jednotlivých zemích, jak eh, bojovat s klimatickými změnami a s dopadem eh, současného systému na životní prostředí. Samozřejmě máme zde různá stanoviska, různé názory. Já pocházím z Itálie. Naše vláda učinila rozhodnutí, se kterým já nesouhlasím. Nesouhlasím s rozhodnutím vlády vrátit se k využívání jaderné energie určitou dobu eh, jsme jadernou energii nevyužívali. Ale je to téma, na které se musíme dát odpověď. Musíme eh, zajistit dlouhodobě zabezpečení dodávek. Sítě, infrastrukturu, jednotný trh. A dále je zde téma ochrany životního prostředí. Musíme to tedy skloubit. Téma obnovitelných zdrojů energie eh, je téma, kde mnoho zemí dosáhlo už velkého pokroku. I my v Itálii jsme učili nějaké kroky v tomto směru. Ale my musíme odpovědět také v otázky homogenizace, to znamená koordinace. Obnovitelné zdroje energie budou fungovat, jestliže budeme mít systém stimulů, díky kterým investice podnikatelů budou eh, reálné a výhodné. A eh, pokud tyto eh, zdroje energie budou prioritou, pak bude jejich realizace možná. Pokud bude priorita přístupu k sítím, tak to bude fungovat. Jestliže Evropa bude schopna dát jednotnou odpověď na eh, stimuly a na eh, přístup eh, k obnovitelným zdrojům energie a k sítí, tak je to reálné. Děkuji, není pan Lese. Děkuji, pane spolupředsedo. Všichni víme, že když jde řeč o životním prostředí, Zároveň se vždy hovoří o snižování emisí. A také víme, že emise neznají hranice, nemají cestovní pas, není možné na hranicích zastavit, aby nepřešly do sousední země. Ale tématem naší dnešní diskuse jsou obnovitelné zdroje energií. To znamená 80 elektřiny vyrábět z obnovitelných zdrojů energie. říká řečník. A také všichni víme, že elektrická energie může nahradit všechny jiné zdroje či typy energie. Je třeba diskutovat jenom o nákladech na výrobu této energie. Čím více zdrojů máme obnovitelných, tím více se bude omezovat podíl fosilních zdrojů. A nejde o to snižovat eh, daně pro občany. Právě protože fosilní energie nemají cestovní pas. Každý může podporovat využívání obnovitelných strojů energií způsobem, který je pro ně nejvhodnější. Já si myslím, že cílem této schůzky je zamýšlet se nad systémem, celoevropským systémem podpory obnovitelných strojů energie a jejich využívání při výrobě elektřiny. Jak jsem již uvedl na jedné předchozí schůzi, vzájemné propojení soustav členských zemí a také vzájemné a vzájemné propojení tady přenosových sítí je důležité z hlediska energetické bezpečnosti a bezpečnosti obecně. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Borsaví. Děkuji. Nyní Zdá se, už se blíží konec této diskuse. Pokud eh, si přejeme mít eh, společnou energetickou politiku, musíme víc z toho, že každá země má svoji tradici v oblasti energetiky. Já pocházím ze země, kde, jak patrně víte, eh, jádro má výrazný podíl na výrobě elektřiny. A to již dlouho. vlastně jde o základ eh, výroby elektřiny pro francouzské občany. Už kolega eh, hovořil o eh, té zátěži v síti v době špičky. Ve Francii vyvíjíme značné úsilí společně s tou iniciativou Grenel pro životní prostředí, až to byla původně Grenel nebo Grenel 1, abychom podpořili obnovitelné zdroje energií. Pokud je o mne, já bych se ráda dotkla dvou věcí, o kterých jsme ještě mnoho nehovořili. Jednak je to biomasa, protože jsem jistá, že existují zdroje biomasy, které zatím nejsou využívány v mém regionu v centrálním masivu. Například ehm, je, jsou lesy, které nejsou využívány tak, jak by mohly být, jak pro výrobu tepla, tak pro výrobu elektřiny a také by tak byla vytvářena místní, eh, lokální pracovní místa a přispělo by se k tvorbě krajiny. Zároveň je zde otázka bioenergií a agropaliv. Já eh, bych tomu raději říkala agropaliva než biopaliva. A samozřejmě nezapomínám na to, že procházíme energetickou krizi a zároveň krizí potravinovou a že se chystá důležitá reforma společné zemědělské politiky po roce 2013, respektive pro toto období po roce 2013, a že třeba zabránit střetu, konfliktu mezi využíváním zemědělských plodin pro energetiku a pro potraviny na druhé straně, protože třeba zajistit samozřejmě potravinovou svrchovanost Evropské unie Zároveň je třeba zohlednit územní hledisko. Domnívám se, že mezi zemědělstvím a produkcí energie, zejména z obnovitelných zdrojů, existuje doplňkovost, nutná doplňkovost do budoucna, eh, pokud je o venkovské oblasti v Evropě. Děkuji. Děkuji. Pan Pojgnan, také přijal o slovo. Eh, pan Poňu. Eh, ano, jenom velmi stručně ještě ke dvěma věcem. Eh, které zazněly dnes dříve, ale ne na tomto bloku, pokud o výzkum a eh, zachytávání a skladování uhlíku. Bohužel, já už jsem říkal, že v některých eh, zemích, které stále ještě máme zásoby uhlíku a tyto čisté technologie nejsou zatím příliš vyvinuty, čili tady by dávalo smysl, kdyby jednotlivé ruské země spojily své síly. Dále hydroenergie. Myslím si, že pokud se bavíme o obnovitelných zdrojích energie, je třeba pokračovat ve vývoji v této oblasti a minimálně aspoň chránit to její využívání už stávající. A dále um, s kolegyní, i když uh, i když nejsme příslušníky stejných politických stran, myslím, že se shodneme na uh, potřebe, využívat jádro. Pokud je o biomasu, když kolegové hovoří o elektřině, protože ta je základem úvah, tak eh, pozor, a tím už skončím, ale vy jste na začátku vlastně stanovili jako cíl tohoto kulatého stolu energetickou úspornost. Energetická úspornost, eh, to se hodně týká eh, sektoru budov, výroby elektřiny, ale také výroby tepla a také sektoru dopravy. Já si myslím, že skutečně bychom se neměli zastavovat Eh, pouze u výroby elektřiny, pokud obnovitelné zdroje energie. Já si myslím, že i při výrobě tepla, eh, v oblasti energetické úspornosti, v oblasti biomasy, samozřejmě my disponujeme lesy, eh, a tady jde jak o možnost zlepšování energetické úspornosti, ale také zlepšování situace v oblasti skleníkových plynů, protože samozřejmě lesy pomáhají v této věci. Děkuji. Ještě někdo si přeje vzít slovo? Ne, pokud ne, tak dávám slovo panu Turmesovi. Já bych eh, si možná dovolil eh, tady pohovořit o určitých reflexích, které tady zaznívají v Evropském parlamentu. Když hovoříme o obnovitelných zdrojů, zdrojích energie a energetické úspornosti, eh, tak to se týká životního prostředí, eh, zajištění dodávek, ale také vytvoření eh, vůdčího trhu eh, na globální úrovni. My určitě v této oblasti jsme, tedy my jsme v této pozici určitě, pokud se týče větrné energetiky, zejména tedy mm, využívání offshoreových elektráren a e, v Číně a ve Spojených státech například tam je velký potenciál e, využívat něco podobného. E, také pokud se týče biomasy, tak tady my jsme takovými nějakými, řekněme, spícími obry. Ještě zdaleka nevyužíváme potenciál. Podobně se dá říci, že je to, pokud se týče sluneční energie v jižních státech Unie, ale tady je třeba navazovat partnerství. Eh, další věc je vytvoření lokální přidané hodnoty. Eh, podle Lisabonské smlouvy eh, tam máme poprvé článek o takzvané teritorialitě. A to je vlastně taková myšlenka aby mm, něco, například energetika, eh, byla nejenom evropská nebo národní, ale třeba regionální. Jde tedy o evropské regiony, evropská teritoria. Pokud se týče nákladů, eh, my máme eh, energetická, pardon, průmyslová odvětví s vysokou energetickou náročností a tady je potom otázka, zda Oni mohou přejít na udržitelnější typy energií. A my třeba víme ze Španělska, z Německa a podobně, že pokud fouká vítr, zlevňuje se elektřina. My eh, víme, že eh, eh, čím tedy více bude foukat větru, tak tím více se de facto z trhu podaří odstranit ty dražší elektrárny a to se dá dokonce spočítat. U Německa, Španělska, Dánska víme, že eh, vliv na energetiku, na, pardon, na ekonomiku celé země je daleko větší než eh, investice, které se musí vložit do obnovitelných zdrojů energie. No a další věc, eh, úspornost. My bychom neměli směšovat cenu kWh Eh, s celkovými náklady na energetiku. Pokud použijeme vhodnou eh, výpočetní řídící techniku, pak je možné inteligentním způsobem pomocí kombinací zdrojů a kombinací úspor můžeme dosáhnout eh, daleko nižších energetických nákladů. No a další věc se týká financování. Je jasné, že pokud chcete přecházet na obnovitelné zdroje energie, vyžádá si to velké vstupní investice. A my nyní pracujeme spolu s Evropskou investiční bankou na tom, aby byly k dispozici eh, peníze navíc eh, pro renovaci stávajících budov nebo pro posílení energetických sítí, které takovýmto způsobem mohou pomoci snížit investiční náklady. Děkuji vám, pane Tormsi. A nyní tedy ještě jeden poslední. Eh, <clears throat> Já bych eh, chtěl eh, nejdříve tady poděkovat všem zástupcům, kteří se zde účastní zástupců národních parlamentů. Zazněla tady řada zajímavých myšlenek, což ovšem ukazuje také to, že všichni účastníci zde dnes přítomní Eh, že jim leží na srdci ochrana životního prostředí. Samozřejmě nám jde také o budoucnost průmyslu, pracovní místa prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie, čistá energetika a tak dále. Zaznělo tady, myslím, také to, že jde o to, abychom Eh, věnovali dostatečnou pozornost technologickému rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Jde například o produkci tepla nebo eh, třeba produkci tepla ze slunce a tak dále. Samozřejmě jde také o otázku skladování energie. Zazněly tady příspěvky na různá témata například boj proti skleníkovým plynům, znečištění, hodně se hovořilo o energetických úsporách a hovořili jsme tedy nejenom o pozitivních úsporách, ale vůbec o tom, aby úsporný přístup k energetice eh, byl, vlastně vstupoval do hry už dříve. No a zdůrazňovali jsme tady větší roli obnovitelných zdrojů energie při vytváření zaměstnanosti. My v Evropě musíme mít dlouhodobé cíle, podle kterých se budou orientovat zejména vyspělé průmyslové země, ale jde také o partnerství s třetími zeměmi. Já myslím, že se zhodneme na tom, že obnovitelné zdroje považujeme za důležité, stojím za nimi, ale je třeba také zajistit to, aby k ním byl přístup, aby ty energetické sítě umožňovaly přístup eh, k obnovitelným zdrojům energie a cestou k tomu jsou takzvané inteligentní sítě, smart grids. Například, abychom měli více příležitostí, více možností, jak pohánět vozidla elektřinou. To, že je třeba podporovat také výzkum, to je samozřejmě také jasné. Samozřejmě, že nejlepší, úsporná, nejlepší úspora energie je energie, kterou vůbec nespotřebujeme. Čili to všechno patří do té kapitoly úspornosti. A to také znamená eh, utlumovat tímto způsobem naši závislost na energetických dovozech. My v Evropě samozřejmě máme také zásoby fosilních paliv, jenomže potřebujeme také obnovitelné zdroje, jako je slunce, eh, vítr, případně příboj. Čili tak to je třeba se vyvíjet, eh, tak to je třeba to podporovat. To souvisí také s zabezpečením energetických dodávek. Ano, úspory jsou jedna věc a je to důležitá věc, ale samozřejmě zajištění energetických dodávek, to je důležitá věc. Eh, na to musíme pracovat nadále tak, abychom eh, vytvořili společný jednotný energetický trh v Evropě já už jsem řekl, ale podobně to řekli také eh, další účastníci, eh, že potřebujeme plánovat středně době, dlouhodobě, do roku 30, do roku 50, s těmito výhledy. Eh, a tady to jsou cíle, které by měly spočívat ve snižování energetické závislosti právě přechodem směrem k obnovitelným zdrojům energie. Různé členské státy jsou na tom různě a tady je třeba také vyvažovat. Je třeba eh, více využívat eh, již osvědčených technologií, slunce, vítr. Eh, hovořili jsme také o využívání odpadů, na to je třeba také myslet. To dále souvisí s rozvojem venkova. My na jedné straně můžeme vytvářet nové eh, formy výroby energie a to zase souvisí s novými formami zaměstnanosti na venkově. Čili my tady máme de facto eh, seznam podnětů a z těch můžeme vypracovat závěry. Děkuji. Takže já myslím, že, a to tady hovořím zejména o zpravodaji, ale také hovořím o všech účastnících, že my jsme si tady dnes odpoledne eh, zaslechli, vyslechli mnoho zajímavého. V Evropské unii chceme mít zabezpečené dodávky energií, ale musí to být energie také cenově dostupná. A do budoucna možná tedy na těchto základech vystavíme energetické společenství. Potřebujeme tady zabezpečení zdrojů energií, potřebujeme mít efektivní, to znamená dostatečně úsporné využívání energií. Je třeba hledat nové zdroje energie, ale zároveň musíme využívat také své osvědčené stávající zdroje energie. Já třeba eh, pocházím z oblasti, kde se hodně sází na větrnou energii, v podstatě zde se hráváme jakousi průkopnickou roli v tomto energetickém odvětví. V následujících letech musí debata pokračovat, ale nesmí dojít k tomu, abychom eh, proti sobě do konfliktu stavěly jednotlivé zdroje energie. To ne, prostě musíme všechno, dát dohromady všechno, co máme. Máme také uhlí, máme atom a e, žádná energie sama o sobě není ideální. Bez energetického mixu nebude rozumné řešení energetický mix, to znamená jak ty čisté energie, tak také všechny další formy energie. Dnes odpoledne tady zazněla mnoha myšlenek a z těch zpracujeme do zítřka naše závěry. Děkuji vám.